Mezi kolegové, začneme. Avant d'ouvrir notre séance. Než začneme. Hier, nous commémorions... Včera jsme si bohužel eh, připomínali smutnou událost bruselských útoků včer, ale v zároveň ten týžden v Londýně došlo k dramatu a my eh, jménem našeho výboru vyjadřujeme naší podporu eh, Brit, všem, celému britskému lidu a eh, naše myšlenky směřují k obětem jejich rodinám a Ehm, nesmíme zapomenout na eh, solidaritu eh, v evropskou, takže vás žádám o eh, to, abyste povstali a drželi minutu ticha. Je vous annonce que les... Chci vám oznámit, že přijatá, rozhodnutí přijatá koordinátory v průběhu našeho posledního eh, zasedání včera večer, tak eh, byly eh, rozdány, pokud nebudou námitky do 12.30, budou tato rozhodnutí považována za přijatá. Tam nás čeká hlasování Nejprve prověříme, jestli máme všichni eh, hlasovací eh, karty, jestli fungují hlasovací zařízení, jestli máme kvorum. Máme tady nějaké zelené navíc, takže já hlasovat nebudu. Teď už je to správně. Aspoň jednou máme i my někoho navíc. Allez, nous allons commencer. Takže začneme. A za, začínáme hlasováním uh, na téma zásnároční snížení emisí skleníkových plynů, pro členské státy v období 2021 až 30, návrh stanoviska a paní Kilonan je zpravodajkou. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to není schváleno, ale prověříme, zahajuji hlasování, elektronicky hlasujeme. Konec. EPP má hlas navíc. Nevím, jestli je to vážné nebo ne, ale je to teď správně. 37. Konec hlasování. Pozměňovací návrh není přijat. Pane Werner, brzy se zase uvidíme, pokud to odcházíte, on neslyšel. Naschle. Kompromis 4, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 49, část 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pozměňovací návrh není schválen. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Kompromis 5 je schválen. 48. Část 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Takže to musíme ověřit. Hlasujeme. Konec hlasování. Pozměňovací návrh není schválen. 52 je pro. Ne proti. Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh není schválen. 53, kde pro? Ne proti. Kdo se zdržel? Rovněž není schválen. 54, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není schválen. 6. Je pro. Je proti. Se zdržel. Ověříme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Kompromis 6. Schválen. pokračujeme dál. 62, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není schválen. 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. 64 je schválen. 63, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. 63 není schválen. 66, kdo je pro? Je Proti. A počkejte, tady mi říkají, že už je schválen, protože bylo, byl schválen 64. To, takže už 42 je to tež, takže 60. 67 a 68, které jsou identické. Je pro, proti, zdrželi se. A tyto identické návrhy nejsou schváleny. 65 je pro, je proti, kdo se zdržel. 65 není schválen. 69, kdo je pro? Proti? že se zdržel. 69 není schválen. 71, kde pro, kde proti, Kde se zdržel. Zamítá se. 72, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítá se. 70 je pro, proti, Zdrželi se. Prověříme. Sedmdesátku. Prověřujeme. Konec 19. 19. Zamítá se. Kompromis 7. Kde je pro? byli proti. Zdrželi se 7. Schválen. Chcete ověřit kompromis 7? Takže zahajuji hlasování k tomuto kompromisu. Konec hlasování. A je schválen Pane Vin van de Kamp, věřte mi. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Za 9. 3 pro, proti, kdo se zdržel. 79 schválen. 81 pro, 80 proti, kdo se zdržel. 81 se zamítá. 82, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 83, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 84. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Není schválen. 85 86, které jsou identické, kde pro, kde proti, kde se zdržel. 85, 86 jsou zamítnuty. patnáctka nic, odpadá. Takže Teď budeme pokračovat hlasování. 87. Je pro? Je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se? 88. Je pro. Je proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Chcete ověřit 88? Dobře. Hlasujeme. Konec. Dobře, že jsme to ověřili, je, je schválen. Pokračujeme dál. 89, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Předložíme to k hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 95 pro. A, a padá. Pardon, odpadá. 91, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se. 116. Osmdesát sedm nebyl schválen, takže to odpadá. 92, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není schválen. 93, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 94, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se. 95, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválen. 96, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 97, kdo je pro? je proti? Kdo se držel. Zamítá se. Kompromis 9. Pro. Proti? Kdo se zdržel? Myslím, že schválen. Ale můžeme to ověřit, pokud chcete. Takže hlasujeme. Nedívejte se na mě, pane Vandekam. Konec. Schváleno. Pokračujeme 12. Eh, Kde pro? Proti? Kdo se zdržel? 12 není schválen. 100. Kde pro? Proti? se zdržel. Zamítá se. 101. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. No, věříme. 101. Konec. Konec. Zamítá se. 102 pro, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, 102 se zamítá. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se. Myslím, že není schválen, ale my to prověříme. Hlasujeme. Konec. Není schválen. Pokračujeme dál. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 117. je pro? Moment. L'amendement 117, o tom nehlasujeme, protože 103 byl zamítnut. Takže rovnou se čtyři, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Schválen. 105, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Schválen. 106, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? 106 není schválen. Kompromis 11 pro, proti, kdo se zdržel. Schválen. Pokračujeme dál. 15 pro, proti, kdo se zdržel. 15 schválen. 113. Kdo je pro? Proti? kdo se zdržel. 113 zamítnut. 114, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítá se. 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schválen. Ověříme. Takže zahajujeme ověřovací hlasování. Konec. Měl jste pravdu, pan Finn van de Kamp. 18 se zamítá. 19. Dvě části. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? První část zamítnuta. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Druhá část zamítnuta. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Schválen. 24 pro, proti, zdrželi se. 26 zamítnuta. 27 a 28 identické pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 2 pro i pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítá se. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zahajíme hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Pokračujeme dál. 32, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 31, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 3, kdo je pro? Kde je proti? Znovu, protože to není jasné, kde je pro. Teď už je to lepší. Kde je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 3. Kompromis 3. Kde je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 36, kdo je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 37 pro. Chcete ověřit 36, takže zahajuji hlasování. Konec. není schválen. Třicet sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Pět, kdo je pro? Je proti? Kdo se zdržel? Není schválen. 40, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není schválen. 41, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 6, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválen. 43, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 45, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 44, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 22, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 22 schválen. 23, kde pro? Ověříme. 22. Hlasujeme. Konec. Schválen. Nevěřte panu Van de Kampovi. 23. Je pro. Je proti. Kdo se zdržel? Takže asi zamítnout, ale ověříme, hlasujeme. Konec hlasování. Schválen. Závěrečné hlasování. Hlasujeme. Konec. Takže k této zprávě. 32 pro, 8 proti. Nikdo se nezdržel. Zpráva je schválena. Děkuji vám, paní Kilanen. A pokračujeme dál. A to je hlasování o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice plus zavedení technických zlepšení eh, k tomuto fondu a Evropského centra pro investiční poradenství. Paní Ayala Sender je zpravodajkou. Tak, pusme se do toho. 23, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, Zamítá se. 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. 69 se zamítá. 10 pro, proti, kdo se zdržel. Schválen. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis jedna. pro, proti, kdo se zdržel, chválen. Dál 72. druhá část, je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Co je vyhlasování? 72. Druhá část. Hlasujeme. Konec hlasování. Schválen. 73. Kdo je pro? Je proti? Kdo se zdržel? Schválen. 74, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválen. 75, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to úplně jasné. Ověříme. Hlasuji. Hlasujeme. Konec hlasování. No, ne, no, to bylo jasné. Přece. No, to prostě vy nezvedáte ruce. To ještě není ani 10. 75 se zamítá. 76, kde pro. Je proti. Se zdržel. Schválen. 77, kde pro. Kde proti. Kdo se zdržel? Schválen. 78, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Schválen. 80, kde pro? Kde proti? 80 zamítnu. 81, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 82 pro, proti, kdo se zdržel? Schválen. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 84 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis 2. Je pro. Proti. Kompromis 2 schválen. 91 pro, proti, kdo se zdržel. Není to úplně jasné. Předložme k hlasování 91. Hlasujeme. Konec. Ten není schválen. 92. je pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Schválen. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není schválen. 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není schválen. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není schválen. 95. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 14. Kdo je pro? Chcete ověřit? 95. Dobře. Tak hlasujeme. Konec. Není schválen. 14. Je pro. Je proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 15. Je pro. Proti. Kdo se zdržel? 15 schválen. 97. Pro. Proti. Zdrželi se. 97 schválen. 16 pro proti, zdrželi se. Schválen. 98 pro, proti, zdrželi se. 98 schválen, 17 pro, proti, zdrželi se. Schválen, kompromis 5, pro, proti, zdrželi se. Schválen, 18 pro, Proti. Zdrželi se. Schválen. Kompromis 4 pro. Proti. Zdrželi se. Schválen. Ústní pozměňovací návrh pana Zíleho. Chce to představit, pane Zíle. Ano, děkuji jak vidíte, chtěl bych tam dát po slově parlament ještě Evropský účetní dvůr, aby to bylo v souladu s tím, co už bylo schváleno. Jsou námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Potřebujeme minimálně tři námitky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 kdo se zdržel. Ověříme. Hlasujeme. Je ferme le vote. Konec. Není schválen. 103. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Není schválen. 19 je pro. Proti. Zdrželi se. Takže není schválen. 20, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Není schválen. 22, kdo je pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Není schválen. Kompromis 3, kdo je pro? je proti, se zdržel. Schválen. 109 je pro, je proti, kdo se zdržel. Schválen. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 27 bude pro, je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 28 bude pro, proti, kdo se zdržel, schválen. 29 kde pro, je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 30 kde pro, je proti, kdo se zdržel. Zamítá se. 31, kde pro, proti, Kde se zdržel. 31, zamítá se. 32, pro, proti, kdo se zdržel. Není to jasné, takže to ověříme. Hlasujeme. 32. Konec. a zamítá se. Kompromis 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Schválen. 40, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schválen. 41 pro. Proti. Zdrželi se Není schválen. 7. Kde pro? Kde proti? Kde se zdržel? Schválen. 45. Kde pro? Proti? Kde se zdržel? Schválen. 47. Kde pro? Proti? Kde se zdržel? Schválen. Kompromis 8 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schválen. 53, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválen. 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schválen. 54 pro, proti, zdrželi se. Není schválen. Dvě pro, proti, zdrželi se. Schválen. Padesát pět odpadá. Trojka se také nehlasuje. Pane Piprano. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht richtig ähm, wir haben beim Nevím, jestli jsem tomu špatně nerozuměl. Pozněcího návrhu 54, eh, tam jsme byli pro a pak se ještě jednou eh, hlasovala eh, pozměňovací návrhy dvě, takže 54 přijato a potom dvě Ganz sicher. Určitě. L'amendement 54. 54 byl zamítnut. Nikoli schválen. A ah, vous demandez, vous demandez une vérification, c'est ça? Chcete to ověřit? Výjimečně. To ověříme. A nebudeme se pořád vracet o tři hlasy zpátky. Parce que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 Konec. Zamítnuto. Jak jsme řekli. A pokračujeme dál v řádném sledu. Čtyři. Pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh 4 se zamítá. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ale ověříme. Konec. A 33 se zamítá. Dobře, že jsme to ověřili. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 59 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 60. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 11 pro, Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 7, tedy pardon, kompromis 12, je pro, proti, zdrželi se. Schválen. Pozměňovací návrh 7 je pro, proti, zdrželi se. Valen. 67. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Ale ověříme to. Hlasujeme. Konec. 67 se zamítá. 9 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schválen. 24. Ne pro. Proti. Zamítá se. 25 je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítá se elektronickým hlasováním, závěrečné hlasování. Hlasujeme. Konec hlasování. 32 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel. Zpráva schválena. Blahopřejeme paní zpravodajce a půjdeme pokračovat dalším hlasováním. o provádění Evropského fondu pro strategické investice. A tady máme pořád paní spoluspravodajku Ayalu Sender. Jedna pro, proti, drželi se. Zamítá se. Dva pro, proti, drželi se. Zamítá se. Tři pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 4 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 5 pro, proti, zdrželi se. Schválen. 6 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se Schválen. Kompromis 2 pro. Proti. Drželi se. Schválen. 12. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 13 pro proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Takže hlasujeme. Konec. Jsme už 14. 14 schválena. 16. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 17 je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 18 pro, proti, kdo se zdržel. Není schválen. 21 je pro, je proti, kdo se zdržel. Není schválen. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není schválen. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválen. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Kompromis 4. Není to jasné. Hlasujeme. Hlasujeme elektronicky. Myslím, zdálo se mi, že to není schváleno. Kompromis 4. Konec. Je schválen. Kompromis 4. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 6. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 39. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se 46 schválen. Teď celá, celý text eh, k závěrečnému hlasování předkládám. Hlasujeme. Konec hlasování. 36 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Zpráva přijata. Blahopřejmě, paní Alessander, děkujeme. Et nous continuons. Pokračujeme dál.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 Pokračujeme bodem 17. S'il vous plaît, deux minutes. Ceux qui doivent sortir. Kdo musí odejít, ať eh, odejde. Allez, nous continuons. A my pokračujeme. Bodem 17. Ten se týká kontroluje prezentace komise zprávy o uplatňování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě. A já dávám slovo komisi, panu Kolsonovi, vítám vás, vítejte na 10 minut, aby nám předložit informace o zprávě, o nařízení, o právech cestujících, tedy v té autobusové autokarové dopravě. A prosím vás, pár slovy nás seznamte s touto iniciativou v kontextu multimodální dopravy. Veřejné konzultace jsou otevřeny do 25. května. Je důležité, aby nám komise vysvětlila své záměry a harmonogram, timing. Výbor pro dopravu. Samozřejmě si přeje snadný a přístup pro eh, všechny občany k hromadné dopravě. A bude děle sledovat otázku přístupnosti eh, dopravy pro osoby s omezenou eh, mobilitou. To je pro nás opravdu skutečná priorita. Dávám vám slovo, prosím. Děkuji. Takže tato nařízení vzniklo z nařízení o právech pasažérů a do, ukončuje také nařízení k letecké, vlakové, železniční a námořní dopravě. Jak víte, Evropská unie je jediný, jedinou oblastí světa, kde cestující mají rozšířená srovnatelná práva bez ohledu na uh, typ dopravy. A uh, nyní po uh, určité době fungování tohoto nařízení lze říci, že funguje dobře, je akceptováno dopravci, kteří eh, ho používají eh, k tomu, aby jednak propagovali a prosazovali svůj eh, druh mod dopravy a je to užitečné, skládáno užitečným i z hlediska cestujících. Všechny členské státy nyní již jmenovaly orgán, který zodpovídá za implementaci a přijetí zákonu ohledně sankcí, které mohou být aplikovány v případě porušení tohoto nařízení. Kritiky, které zazní, zaznívají, nevyplývají z aplikace nařízení, ale spíše z některých eh, jeho ust, ustanovení. Většina ustanovení tohoto nařízení jsou totiž omezeny na služby eh, nad 250 Eh, kilometrů, což kritizují eh, některé spotřebitelské organizace. A lze vyloučit také čistě národní služby až do 28. února 2021, eh, 2021 a 12 členských států využilo této výjimky do 20. února 2017. Nevíme, kdo to prodlouží, až do roku 2021. Zatím máme dva státy, které by to eh, chtěly využít. Takže to jsou prostě určité limity tohoto nařízení, které bohužel vyplývají prostě z jeho ustanovení. A kromě toho toto nařízení nevnucuje eh, členským státům nic jiného než eh, st stanovení nádraží, které je vybaveno personálem a zařízeními, které jsou přizpůsobeny Eh, osoba, osobám s eh, nějakým eh, omezením či postižením. Takže aby existovalo některé, některé členské státy mají několik uh, takových uh, stanic a nádraží, jiné se omezily pouze na uh, splnění tedy ad minimis těch norem. Některé členské státy nastartovali v tomto smyslu velice užitečné iniciativy, některé méně. Nová informační kampaň komise se zaměřuje na sociální sítě, což by mělo mít pozitivní eh, dopad z hlediska znalosti tohoto nařízení, protože, jak víte, jsou to stále více mladí lidé, kteří cestují autobusy na další vzdálenost vzhledem eh, k tomu, že eh, mají nižší, nižší cen, cenu. A e, dále e, k iniciativě ohledně práv cestujících v mezimodál, intermodální e, dopravě. Tam byla zveřejněna komisí cestovní mapa a probíhají veřejná, veřejné konzultace. Je samozřejmě příliš brzy na to, abychom k této iniciativě sdělili další podrobnosti, takže konkrétní modality budou rozhodnuty až po analýze dopadů. Přičemž eh, už v tuto chvíli můžeme eh, vypíchnout následující prvky. Existuje stále více z intermodálních dopravních služeb, které se pro, také tak eh, prodávají a u kterých existuje několik um, dopravních způsobů dopravy, které jsou použity v rámci jednoho lístku jedním pasažérem, to znamená na jednu jízdenku je použito několik druhů dopravu, dopravy. Nejčastěji to je to kombinace eh, letecké a železniční dopravy, eh, což vidíme v Bruselu například u Gardy Midi, a, a, eh, nebo železnice, autobus. Ale existují i jiné kombinace, jako například v, ve Španělsku velmi častá letecká a, a autobusová doprava, nebo a, a, autokar a pak ferry, a, čili a, Eh, lodní, do, lodní přeprava trajektem. A naše nařízení, které zatím jsou modální, tedy podle jednotlivých druhů dopravy, ze své eh, povahy neby, nejsou přizpůsobeny těmto novým službám. Což samozřejmě vadí, eh, cestujícím je to na jejich úkor, zejména tam, kde chybí jasná návaznost mezi dvěma druhy dopravy. A kromě toho musíme rovněž uvažovat o možnosti dát eh, cestujícím nějakou možnost opravného prostředku v přípravě, že tam chybí návaznost, když cestující e, sám e, v podstatě e, identifikuje svoji cestu a, a musí e, si v důsledku toho brát sám e, několik různých prostředků, to zejména eh, pokud jsou to cestující s omezenou mobilitou, tak to musíme věnovat pozornost ve všech eh, těchto případech, které byly zmíněny. To je prostě iniciativa, mm, která eh, se chystá spíš na rok 2018, spíše koncem roku 2018 než na konci. To znamená na příští rok. Tímto vám děkuji za pozornost i vám, dámy a pánové poslanci a poslankyně. Děkuji. Eh, já teď zahájím debatu, eh, již se mohou zúčastnit eh, přítomní poslanci. Prosím, pan Bach. Sorry. <clears throat> Merci, madame la présidente. Merci, monsieur Colson, pour la... Děkuji. Děkuji za prezentaci. Já, já budu pokračovat německy. Eh, <clears throat> eh, Nejdříve bych chtěl eh, poděkovat komisi za její vysvětlení a za tuto zprávu, protože tato zpráva poukázala na body, které se určitě mohou zlepšit a Bohužel jsme, potvrdil, jsme si potvrdili, že tady chybí údaje, že tady chybí související údaje. A co se týče míst, které to mají eh, ve státech prosazovat, tak vidíme eh, v tabulkách, že bylo uvaleno příliš málo sankcí. A kvůli těmto eh, chybějícím údajům je možné, že ty firmy, které se zabývají dopravou, eh, takže eh, nemusí registrovat tady tyto případy. Eh, tady si myslím, že to by se mohlo zlepšit. A třeba ta otázka, která tady vyvstává, proč ve Španělsku se zpracovalo tolik stížností a ten počet sankcí je v pořádku, ale chybí tady hodně údajů, protože eh, hodně států nehlásilo svoje údaje a ve Španělsku vidíme 1200 eh, je číslo více než 1000 a ptám se komise, jestli ví, jak k tomu došlo. Za druhé, ty výjem, výjimky z nařízení, tak tomu musíme nalézt řešení a potom zákazníci kteří jsou cestující, tak nevědí, proč je tady ta výjimka, proč eh, veřejná doprava není v tom eh, pojmu a proč tady může být ta výjimka do roku 2021 a o tom musíme ještě podrobně diskutovat. Inform, informace je základ pro práva cestujících, ale ty informace postupují velmi pomalu Během posledních eh, měsíců a eh, roků jsme měli iniciativy, ale já si myslím, že ta informace stále je nedostačující v členských státech. Třeba v letecké dopravě nebo v železniční dopravě hodně lidí ví, jaká má práva jako cestující, ale třeba jako když jste, když jste cestující v autobusové dopravě, tak nejste tak dobře informován o vašich právech a potom eh, osoby s tělesným postižením. Tam si, musíme, tam si myslím, že musíme nalézt co nejrychleji řešení, především pokud je o autobusová nádraží. Zde musí vyvinout členské státy úsilí a, jak eh, řekl eh, zástupce komise, do roku 2018 to období mi přijde příliš dlouhé protože víme, že to může trvat ještě déle a proto si myslím, že to musí být přepracováno. To jsou hlavní body. E, zástupci spotřebitelů tedy, co říkají, že chybí informace a že nejsou tyto informace známé a že v mnoha členských státech Eh, není eh, místo, kde by se mohly řešit spory, eh, kde by se mohl člověk na ně obrátit. Děkuji vám, pane Bache, pan Žilet. Děkuji vám. Já bych, pane Zíle, já bych chtěl poděkovat komisi. Mám dva dotazy disponuje komise eh, informacemi ohledně pokut, které by eh, neaplikovali do února tady tato práva cestujících? Došlo k nějakému pokroku, k nějakému vývoji? Počítá se s nějakými investicemi, anebo to zůstalo na stejné úrovni Eh, jako v té době, kdy toto nařízení bylo zavedeno. A potom sociální média. Myslíte si, že by sociální média je více, že více informují? Eh, to už funguje, nebo se s tím počítá? Protože je důležité, aby eh, cestující byli už dobře informováni předtím, ještě než státy zavedou opatření. A potom protože potom se tato nařízení nemůžou vůbec prodloužit. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji také komisi. Já bych chtěl eh, říct na začátku, eh, že já musím jenom říci, co mám co říci a pak musím odejít na ITRE, ne, že by mě nezajímalo, jak se tady bude probíhat dál. Děkuji vám tady za poskytnuté informace. Já musím říct, že jsem se tedy díval pouze na tu zprávu, ne na to vlastní nařízení včera. Eh, já nevím, jestli je oprávněné říci, že o výjimky zažádali pouze dva členské země, dvě české země, jako kdybychom tedy čekali eh, na to, jestli ještě další třeba eh, nepožádají o další nebo znamená to, že pouze dva členské státy žádali výjimky a další už nebudou, už je to prostě termín uplynul. Za druhé, pokud se týče vyhodnocení implementace nařízení, existuje něco eh, vzhledem k tomu, že komise chystá novou legislativu, která se bude zabývat tímto odvětvím? a jestli tady eh, jsou nějaké závěry, které budou v této eh, legislativě reflektovány. Já vím, že to může dopadnout jinak, ale bude se to nějak týkat práv cestujících. Za třetí, pokud se týče informování, eh, prostě lidé se pohybují po Evropě, já také, a dokonce používám autobusy, ale na eh, stanicích autobusů eh, prostě nevidíme ty též eh, informace, které třeba dostáváme na letištích. Takže jak to chce komise řešit vůči členským zemím? A poslední věc, mezi členskými státy, kde je mnoho stížností, a to je Španělsko, Německo a třeba také moje země, je to dáno tím, že se tam tak silně porušují práva cestujících, anebo je to tím, že jsou lépe informováni, že ten systém funguje, a že prostě nejsou splněna jejich očekávání. Takže by mě zajímalo tedy, eh, co vlastně lze z toho vyvodit z této analýzy. Je to tedy mizerná úroveň služeb, anebo prostě Eh, schopnost spotřebitelů. Děkuji. Eh, pane Teličko, nyní pan Kramer. Děkuji. Děkuji za tu přednášku, ale nějak eh, nechápu to, že komise nevidí potřebu přepracovat tato pravidla. Poněvadž my tam máme de facto neférovou soutěž mezi autobusy a železnici. Eh, což není dobře. Prostě komise rozhodla, že lokomotiva platí mýto za každý kilometr, co ujede. U autobusů tomu tak není. A toto je první místo, kde je třeba provést korekce. Eh, dále vzdálenosti. U železnic eh, v dálkové dopravě, což je přes 50 kilometrů, Eh, a bez ohledu na to, jestli je to přeshraničně nebo ne. U autobusů eh, je eh, to 250 kilometrů a to na území jedné země. Znamená, že v Lucembursku něco takového vůbec neexistuje jako dálková autobusová doprava podle těchto pravidel. Toto je ovšem něco, co jsme, tedy pravidla, která platí už 10 let a tehdy jsme ty dálkové autobusy rozhodně neměli v tomto rozsahu. A další bod. Eh, vy máte poměrně málo informací. Čím to je? Já vám řeknu proč. Eh, u železnic je požadavek, eh, aby železniční, to je odstavec 3.8, 3.28, železnice ve výročních zprávách Eh, zveřejňuje počet a druh stížností v řešení vyřešených a také podle závažnosti. Takže tady vidíme, že je jasno, ale u nařízení pro autobusy nic takového nevidíme, čili tam vůbec není možno srovnávat. Ano, vy nemáte žádné údaje, prostě je nemáte, vy je nepožadujete. Takže to, takto se musí eh, také upravit tato nařízení a potom teprve můžeme rozhodovat o tom, co je a co není třeba eh, dělat. Eh, podle mě ve srovnání s rokem 2015 narostlo o 25 počet případů poškozených nebo zcizených zavazadel. No to je strašné. Ja? ta, jako u železnic nebo u letecké dopravy, eh, to by bylo velké téma, ale tady o tom vůbec eh, se, se nemluví. Eh, tato nespravedlivá konkurence pokračuje a to prostě nejde. My potřebujeme mít alespoň tedy, aspoň tedy férovou konkurenci. Víme, že tady jak si No, u železnice to je dáno, tam už víme, eh, jak dlouho se může spozdit vlak a kolik za to. Eh, to tež víme u letecké dopravy, pět hodin, že? Takže proto, proto bych tedy eh, prosil, aby komise něco, něco podobného bylo také, že tady máme, já nevím, 250 kilometrů, pak by tam měly být také nějaké časové limity, Čili já si myslím, to je něco, co skutečně musíme zavést. Eh, je skutečně pravda, že eh, tady není spravedlivá soutěž ani v poskytování informací. Děkuji, pane Kramerení, paní Majsnerová. Děkuji. Já nemám mnoho otázek, páč už mnoho zasnělo, ale já si vzpomínám že tady eh, já nevím, před deseti lety jsem tady ještě nebyla, eh, takže toto je starší než moje eh, poslanecká kariéra, ale ono stejně je opravdu zklamáním, že pro cestující v autobusové dopravě teprve teď hovoříme o zavedení jakýchsi práv a to, že tady to ještě vůbec není v praxi, tak to, to je velice smutné. A v trialogu de facto členské eh, země eh, toho příliš eh, nechtěli, nechtěli příliš svazovat těch 250 kilometrů, to bylo tak, jak si to minimum, na co členské země přistoupily. Patelička už řekl, co nás zajímá, ale já chci říct si toto. Dříve tedy v, českých v některých členských zemích byla pravidla pro práva Eh, Cestující v autobusech, protože v jiných ne. Takže to s tím je taky třeba něco dělat. Paní Foster. Děkuji. Eh, jen eh, stručná poznámka, protože my jsme o tom hovořili také s paní Majsterovou. Já myslím, že tam jsou jakési výzvy a ano, e, e, my e, samozřejmě máme nařízení, ale podstatné je, aby členské země to implementovaly. Když to neimplementují, tak odpověď jaksi není zavést novou regulaci. Ale pro kolegy, kteří zde tenkrát nebylo, je velice těžce, těžko rozlišovat mezi cestou autobusem a a jistou autokarem, protože v některých zemích ty, ty autobusy jsou velmi dlouhé. E, jestliže tedy e, autobusy, e, řekněme, uváznou na dlouhé hodiny v zácpě, což se často stává, se může stát, tak potom je otázka, co s tím. Já myslím, že je dobře, že tady jsou zástupci komise dneska a že toto můžeme položit na stůl ano, skutečně je problém získat informace od některých členských zemí o tom, tedy kde jsou problémy a proč se neřeší. Eh, já myslím, že taky tedy eh, to, co říkáte, že je správně, že je třeba pracovat na právech eh, lidí s omezenou mobilitou. Nicméně eh, já, já jsem ráda, že jste eh, přišli a tady nás informujete, ale možná eh, by to chtělo také nějaké ještě další odpovědi. Ne, že bychom chtěli utužovat regulaci, ale možná odpovědi, jak dosáhnout zlepšení v rámci současné regulace v českých zemích. Děkuji a dám ještě panu Kolsnovi slovo aby zodpověděl otázky, které jsou k němu směřovány. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže nejprve otázka sankcí. To je problém, který se systematicky objevuje v otázkách práv cestujících a vůbec obecně i v právu Evropské unie. Členské státy mají obrovský manevrovací prostor v těch eh, platných textech podstatě je jenom nezbytné, aby měli uměřené a odrazující e, e, efektivní sankce. A to nechává právním formám členských států obrovský e, prostor a tudíž obrovskou diverzitu, rozmanitost. Takže tady je to opravdu na, v, v podmínkách ad minimis. To znamená, některé členské státy třeba systematicky uplatňují sankce po každé, když dojde k nějakému pochybení, zatímco jiné naopak preferují to vidět globálněji, méně nějakých eh, přestupků, nebo někdy to není formou třeba postihu finančních, ale nějakou jinou formou. No a když se podíváme na srovnávací tabulky, tak jsou to z toho vyplývají velké rozdíly ale pro komisi je důležité konkrétně jednat v těchto oblastech. Španělská situace třeba se vysvětluje s dvěma důvody. Jednak ta autokarová doprava je nesmírně významná ve Španělsku oproti jiným zemím. Čili přeprava na dlouhou vzdálenost, a je to, datuje se to již do vzdálené minulosti. Dále, kontrolní eh, orgány které uplatňují nařízení, mají často daleko širší rozsah působnosti než samotné nařízení. To je příklad Španělska. Takže to by mělo být ideálně možná v poznámkách pod, eh, pod čarou, že ty sankce, které se uplatňují, nebo stížnosti, které byly dány, eh, jsou na základě stížností, které byly dány těm orgánům, ale mohou se týkat i daleko širších otázek, než co stanovuje nařízení jako takové. A to vysvětluje, proč ve Španělsku je tolik stížností a postihu za ně. Pokud jde o otázku výjimek, no tak nad tím je potřeba se zamýšlet. Chci obrátit vaši pozornost na to, že my tu máme prostě nařízení, které vstoupilo do platnost před dvou a půl letmi, to není příliš dlouhá doba na to, abychom ho teď měnili a modifikovali ale dáme členským státům vědět, že je pro ně teď velice rychle rozhodnout tedy, jestli to rozšíří nebo ne ehm, na ty služby národního charakteru. Zatím je to Portugalsko a eh, Estonsko, které naznačili to, že by to eh, prodloužili tuto dobu té výjimky, ale samozřejmě musí to rozhodnutí padnout rychle. Pokud jde o ty o ta nádraží, tak to je samozřejmě problém, ale nařízení je e, stanoveno tak, že je těžké vnutit členským státům právně, aby stanovili víc než jedno nádraží. My se snažíme je přesvědčit, některé jsou v tom hodně dál než jiné. Informační kampaň komise je, již začala a je založena na sociálních médiích. To byla volba. A je to volba, která by mě, měla mít dopad právě na to nařízení silniční, protože stále častěji jsou to mladí lidé, kteří využívají eh, nádraží eh, a cesty, eh, autokary, autobusy oproti vlakům, protože ty jsou dražší. Takže je důležité, eh, aby prostřednictvím šíření informací přes sociální sítě to mělo, ehm, to snad bude mít nějaký dopad. No a informace, eh, komise udělala plagáty a leaflety, eh, ne vždy jsou snadno, snadno dostupné, ne vždy jsou k nalezení, protože prostě ta nádraží ehm, autobusová nemají povinnost je, je vystavovat a distribuovat. Ale my děláme vše pro to, aby ta distribuce byla co nejširší, i když nevždy tomu tak je. A pokud jde o rozdíl, na který upozornil pan Kramer, mezi otázkou výjimek u uh, autokaru a u železnic, tak tam se můžeme podívat na německou situaci, kde železnice nemá výjimky. To je prostě volba německé vlády. Ale když se podíváte na jiné země, tak naopak v železniční sféře je daleko víc výjimek než v oblasti silniční. Takže ta možnost železničních eh, společností vyloučit některé národní služby byla využita skoro všemi členskými státy východu Evropy a Spojeným královstvím. Takže pokud jde o výjimky, pokud srovnáme tyto dva mody, tak to není to srovnání tak negativní vůči eh, autobusové, eh, autobusové doprava, tedy versus železniční. A to je, eh, až budeme řešit revizi železničního nařízení, tak to je jedna z věcí, ke které se chceme vrátit. Takže tolik ve stručnosti co k těmto otázkám mohu říci. Děkuji. komisi? Pane Krameru, k tomu máte poznámku. Uh, co se týče toho jednoho bodu, tam to nebylo správné, protože železniční doprava na mezinárodní úrovni. Tenkrát jsme byli e, všichni e, za jedno v parlamentu, že když jedete z Kolína do Bruselu a máte tam e, dvě hodiny spoždění, potom když jede z Lotychu do Cách a prostě m, mm, m, různé spoždění a je to nesmyslné kvůli hranicím. E, takže když se podíváme na přeshraniční aspekt, tak to byl tenkrát průlom a to je velký rozdíl. Nejedná se o národní věc Německa. To je evropská legislativa a to, že cestující eh, v železniční dopravě a nezávisle na vzdálenost mají nárok na očkodnění. Simplement, Madame la Présidente, confirme mohu potvrdit, že ve stávající legislativě existuje možnost pro členské státy neaplikovat nařízení na národní železniční trasy. A některé, příliš mnoho z nich, využili možnost této výjimky. To je jediné, co chci říct. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer de toute manière. Ça, c'est un des points... Euh... Budeme pokračovat. Máme tu legislativní text, který brzo bude v běhu. Bude to předmětem dalších slyšení za přítomností komise. Chtělo by to skutečně nějaký panel, kdy se podíváme na to, co se děje v této oblasti, abychom měli srovnání. Že třeba vy, ve Francii jsme udělali reformu pana Macrona, ale ne vždy je to úplně rentabilní. Je to potřeba vnímat i z hlediska rentability konkrétních investic. Takže zde jsme hodně eh, jaksi v, eh, v předstihu časově. Zde jsme to byli jsme i rychle. Takže do 11 uděláme pauzu. Tím můžete zavolat kolegy, aby tu pak byli. Protože pak nás čeká výměna názoru s koordinátory e, sítí TNT. V 11 se tu sejdeme. a ať tu všichni jste. Děkuji. Mes chers collègues, nous reprenons la séance. A znovu uh, začneme a jsme u bodu 18 výměny názoru s koordinátory transevropské dopravní sítě. Po našem posledním zasedání budeme hovořit o politic, horizontální politické otázce, která je relevantní pro všechny koridory podpora inteligentních dopravních systémů a inovativní financování, a to e, v kontextu e, dekarbonizace. Takže koordinátoři nás mohou zpravit o pokroku jejich koridorech, Balský koridor, e, Jaderský, tam pan Podevins, tedy ten tu bohužel není, a pak Atlantický koridor – který předkládá pan Seky, a pa, dále skandinávský eh, středomorský koridor s panem Coxem. Děkuji, že jste se dostavili k této výměně názoru. Pánové, je vždy nesmírným potěšením vás eh, zde přivítat na našem výboru. Máte po 15 minutách takže je to štědrý čas řečnický, protože máme spoustu času a můžete vysvětlit uh, eh, vaši perspektivu a pak to bude diskuze s našimi spolu zpravodaji, pan Piper, pan Ertug, kteří jsou stálými zpravodají, eh, k této otázce a pak budou dostanou čl, čl, slovo členové našeho výboru. Takže ještě jednou vás vítám, máte slovo. Chère madame la présidente, je... Paní předsedkyně, chci vám poděkovat. Jsme skutečně rádi, že tu jsme. Uh, eh, každý rok, eh, paní předsedkyně, dámy a pánové, když máme příležitost eh, přijít k vám, Eh, sloužíme dvěma důležitým veřejným funkcím. Eh, za prvé eh, skládáme účty a za druhé podrobujeme se parlamentnímu dohledu. Já bych navrhnul svůj příspěvek rozdělit na dvě části. Ano, eh, de facto eh, tento slide mě vystačí až do konce. Já se budu zabývat spíše eh, průřezovými otázkami, které se týkají všech koridorů a Evropská komise k tomuto vydala řadu dokumentů, my tomu říkáme issues, papers, tedy dokumenty řešící jednotlivé problémy. No a ta druhá část se bude týkat toho mého koridoru skandinávsko-středomořského. Já bych eh, se nejdříve zastavil stručně u eh, výzvy klimatické, eh, protože víme, že v Paříži jsme dosáhli dohodu a z ní vzešla, vzešly benchmarky Eh, pro naše cíle. 6. Eh, eh, března 2015 si Evropská unie závazně stanovila redukci skleníkových plynů o 30 do roku 50. Doprava eh, produkuje mm, eh, značnou část těchto plynů a můžeme říci, že eh, hodně velkou částí se na, to podílí, na tom podílí silniční doprava, ale také ta námořní. Bohužel až do roku 2008 navzdory inovacím a novým zákonům a předpisům pro paliva a tak dále jsme Eh, natolik eh, vlastně podpořili růst mobility, eh, že s tím ovzduším se situace de facto zhoršovala. A pokud se týče těch cílů pro 2050, tak my vlastně odhadujeme, že potřebovali bychom de facto ty emise v dopravě snížit o 67%, poněvadž nám díky růstu dopravy eh, ty emise také zrůstají, i čkoliv bychom potřebovali, aby naopak klesaly. Ukazuje se, že eh, politika postupných drobných kroků nás k cílům nepřivede. Potřebujeme radikální transformaci. Čili eh, jednou z oblastí eh, si vyžaduje veřejnou politiku a sice eh, snahu o přesun do méně znečišťujících druhů dopravy. To hlavně znamená nákladní a osobní dopravu na středně velké vzdálenosti přesunout spíše na železnici a na vodní cesty. Eh, druhá dimenze jsou alternativní, eh, alternativní paliva, elektřina, eh, zemní plyn, různé hybridní systémy a tak dále. Máme celou různou, celou řadu různých možností a na mých koridorech se právě e, účast, e, tady e, konají předkomerční pilotní testy. Navíc teď máme EFSI, tedy tohoto, ten, ten fond, v jehož rámci EIB poskytuje půjčky za zvláštních podmínek. A Eh, také je tady další věc a to je eh, to, že eh, doprava už není pod horizontem 2020. Čili my teď potřebujeme hm, teď najít jakési ty páky, ty prostředky, které nám umožní přejít od inkrementálních změn k dramatičtějším a ambicioznějším cílům. Druhá horizontální otázka, které bych se chtěl dotknout, jsou eh, inteligentní dopravní systémy. Eh, k těm důležitým eh, trendům patří digitalizace a v souvislosti s tím také automatizace. To jsou trendy, které už vidíme a které se budou prohlubovat v oblasti dopravy. Znamená to také myslet novátorsky. Když se podíváme na inteligentní dopravní systémy, tak eh, musíme uvědom, si uvědomit, že s tím souvisí také chytré energetické sítě, obnovitelné zdroje energie, eh, také telekomunikační, propojení s telekomunikační technikou. To eh, de facto nás spojuje prostřednictvím infrastruktury užitel, uživatelů vozidel. Čili, abych to příliš měl příliš velkým množstvím detailů. Bude eh, skutečně hodně záležet na tom, jak se budou měnit uživatelé. Další věc je komunikace mezi vozidly, řízení dopravy, řízení konvojů a eh, to vlastně v loňském roce a s tím experimentovalo eh, nizozemské předsednictví. Eh, další součástí je komunikace vozidla s infrastrukturou a poté tedy kooperativní ITS, to znamená řízení velkých dat, její zpracování a eh, používání těchto dat pro různé ty řídící a uživatelské systémy, které jsou zapojeny do celkové infrastruktury. To zní možná jednoduše, e, v praxi to tak jednoduché nebude, nicméně jsme přesvědčeni, že naše koridory jsou velmi dobrými laboratořemi toho, co je možné. E, prostě máme e, sítě organizačních operátorů, dopravních operátorů a ty tedy potřebují určitou kapacitou a, a na regionálních a národních úrovních, že to všechno propojí, může to začít tedy fungovat. Čili to je Eh, jak si takově, hm, eh, takový ten drobný přehled, eh, jak spolu souvisí ten klimatický aspekt a aspekt ITS, čili inteligentních dopravních systémů. Jestliže někdo vymyslí něco, co je užitečné ve smyslu těch ITS i, řekněme, klimatické ochrany, tak to skutečně může, eh, může se zapojit do celého toho systému a vytvářet eh, nové důležité eh, synergie. No a teď já se já přejdu k tomu skandinávsko-středomorskému koridoru. To je severojižní osa, začíná to na finsko-ruské hranici, přes Švédsko, Dánsko, dále tady máme zapojeny Eh, eh, přístavy a pak jedeme přes Německo, Austrii, tedy Rakousko až na Sicílii. Eh, pokud se týče toho teritoriálního prvku, máme zde 9300 km železnic, 6300 km silnic, 19 významných letišť, 25 významných přístavů a 4 a 40 železnič, tedy terminálů železničně silničních. E, takto to bylo schváleno vládami členských zemí a e, Evropská komise se také angažuje spolu s regionálními operátory. Jde nyní zejména o otázky hraničních přechodů a úzkých míst, jako je ten brenerský základnový tunel eh, mezi Rakouskem a Itálií. Eh, jakmile tento tunel bude hotový, tak tam budeme mít 64 eh, kilometrů z Fortece do Innsbrucku a bude to de facto nejdelší takovýto takovýto e, tunel na světě, e, dokud nás nepřeběhnou Číňané. E, tento koridor je už velmi pokročilý. Už máme hotových více než 60 kilometrů tunelů, což tedy také zahrnuje průzkumné tunely Eh, tak, abychom se dozvěděli, jaká je geologie na místě. Ovšem ty budou velice důležité eh, pro eh, provoz. Čili budeme mít 60 kilometrů směrem na, na sever, směrem na jih, pak budeme mít různé průzkumné tunely, čili dohromady těch tunelářských prací tam bude víc než 220 kilometrů. Eh, do konce tohoto roku budou podepsány všechny smlouvy na 80 všech těchto tunelářských prací, eh, za což vděčíme soustředěnému úsilí eh, komise, které trvá už od roku 2007 a de facto už tomu byly věnovány 2 miliardy eur. Eh, probíhá to dobře a musí to být dotaženo do konce. Čili teď je, eh, jde o to, aby ten eh, tunel byl optimálně využitý. Samozřejmě bude trvat léta, než najdeme optimální fungování a doufám, že v příštích letech vám to budu moci odprezentovat. Druhý velký projekt je 90 eh, eh, kilometrů eh, podmořského tunelu kolem Dánska a de facto vznikne mikroregion kolem Hamburgu, Malmo, Kodaně, Stockholmu a nakonec až Jeteborg a směrem do Osla. V této souvislosti tento projekt je považován eh, všemi regionálními ministry eh, dopravy za eh, vysoce prioritní nejenom tedy v Německu a v Dánsku. Zatím tedy se to plánuje, dosud třeba ve Šlezvisku a nejsou vydána všechna stavební povolení, samozřejmě to trvá a je třeba ty procesy respektovat. Eh, poněvadž to je otázka eh, občanských práv. Eh, pro nás to znamená, že do budoucna tyto, s těmito procesy budeme muset počítat a začít s tím vyřizováním a s tím veřejným probíráním o něco dříve, protože víme, že to nějakých 6-7 let bude trvat. Další velký projekt to je eh, velký železniční eh, vel, eh, velký železniční projekt v Německu. Všechny baltské přístup přístavy Bremerhaven, Lübeck, Rostock, ty budou tedy napojeny a samozřejmě prostřednictvím železnice v Bremerhaven 48 projekt, procent dopravy je železničních. A je to vlastně druhý největší podíl po Jeteborgu. Když se podíváme eh, na té železnici mezi Bremerhaven a Hanoverem, eh, ta kapacita eh, železnice je už dosti vytížená No a ačkoliv jde o interní německou železnici, eh, tak eh, je to evropský problém, nebo povýšili jsme to na eh, evropský problém. Dále je tady otázka doprovodných opatření, což se týká například silničního mýta, křížového financování železnice silnice, Eh, tam, kde se investice eh, vrací pomalu, nebo eh, poplatky za zácpy a tak dále. Já v podstatě my se musíme, to, to je multidisciplinární záležitost, geologie, hydrologie, plánování a tak dále. Eh, nicméně eh, v politické, z politického hlediska dosáhnout nějakého, nějaké změny je těžké, poněvadž všichni odborní, odborníci si myslí, že to umí tím nejlepším způsobem. Takže když máte mezinárodní projekt, všichni tedy vycházejí ze svých historických zkušeností, čili eh, ta koridorová logika se velmi těžko prosazuje v tomto prostředí. Představte si že eh, investujeme miliardy do skvělého projektu, jako je Brněnský tunel, ale eh, pořád eh, nám zbude ještě 2 miliony kamionů, které jezdí brněnským průsmykem. To by samozřejmě nebylo dobré. Čili my se snažíme eh, toto změnit. Samozřejmě eh, my o tom nerozhodujeme, ale můžeme se to snažit ovlivnit, aby došlo k přesunu do toho tunelu. A ještě poslední bod. Je zřejmé, eh, jste zvolení politici, takže víte o tom, jak to chodí, Eh, u velkých projektů tam je vždycky obrovský, to je obrovský stavební projekt a samozřejmě se k tomu mohou vyjádřovat místní obyvatelé, místní úřady. Eh, a tady je třeba eh, to nějakým způsobem zvládnout, zmiňovat konflikty a prostě snažit se najít to soužití mezi projektem a místní komunitou. Ale tady je jde o to, že když máme regionální a místní eh, orgány, které jsou pro tento projekt, tak jejich úlohou je, aby co nejdříve eh, začali vše eh, propagovat a pracovat na tom, zapojovat ho do místních, řekněme, také mentality. A e, když to nebudou dělat včas, když tím začnou včas, tak se celý projekt e, spozdí. Takže to jsem chtěl říci a děkuji vám. Děkuji vám za vaši prezentaci. Já byla jasná a opti- navíc optimistická. A teď dostane slovo pan Seky. Děkuji vám, paní předsedkyně drazí poslanci, poslankyně tohoto výboru. Děkuji vám za pozvání. Podle mě, nebo pro mě je tato velice významná příležitost eh, podat eh, vám eh, aktuální informace o novém vývoji na tomto atlantickém koridoru a samozřejmě také eh, bude řeč o důležitých průřezových eh, záležitostech, eh, které se týkají inovací, ale také s důrazem na finanční inovace. Začal bych tedy popisem situace v tom mém koridoru. Eh, pan, Tok, pan Cox hovořil o skandinávsko-středomořském koridoru a já pohovořím o koridoru atlantickém, eh, který má silnou komponentu námořní se 13 eh, významnými přístavy a také říčními trasami. Dále zde máme železniční koridor číslo 4 a to je velice důležité, eh, protože tento koridor, jakmile bude dopracován, eh, by měl být důležitý nejenom pro osobní dopravu, ale také pro tu nákladní. Má čtyři přeshraniční eh, sekce, propojuje tři hlavní města, a e, významný počet e, velkých e, městských center. A charakteristikou je to, že zde máme železniční trasy s dvojí, dvou rozchodů, ten standardní a ten iberijský. A to Eh, samozřejmě komplikuje situaci. Ty vysokorychlostní železnice mají eh, standardní eh, rozteč koleji. Čili tady my potřebujeme skutečně jak velký skok, aby se v, tomto, v této situaci něco zlepšilo, aby tedy ta Eh, integrace do evropských sítí eh, byla lepší. Eh, je to otázka určitých speciálních projektů v rámci příštího finančního období a je třeba zajistit to, abychom se k tomu mohli vrátit. Situace na koridoru je vysvětlena na tomto snímku. Zde je popis toho, eh, nakolik je tento koridor eh, již funkční, co se dokončuje, co se plánuje a eh, kde je jaké zdržení. Máme tady také situaci velice nedobrou propojení Španělska a Portugalska. Tam se snažíme e, toto urychlit, ale potom e, e, vyvíjeno velké úsilí propojení, na propojení Iberického poloostrova s Francií. Co se nám podařilo? Eh, vysokorychlostní eh, železnice z Tour do Bordeaux bude už eh, de facto 7. července zprovozněna. Je to nejdůležitější a největší projekt, na kterém se účastní veřejné i soukromé prostředky na světě. Hodnota je 7,8 miliard eur. Eh, dostali jsme tady k tomu evropskou eh, garanci LGTT a půjčku Evropské investiční eh, banky. Pomůže nám to tedy nejenom tedy urychlit dopravu, ale také zvýšit kapacitu tradiční železnice, zejména pro nákladní dopravu. Dále zde máme projem, projekt eh, dostup, zdostupnění eh, španělských eh, přístavů s podporou EFSI a tady jde o podřízení více projektů jednomu řídícímu orgánu, tak, aby bylo možno lépe komuniko- komunikovat se EFSI čili eh, ten eh, fond zvaný Pod Accessibility byl už tedy ve Španělsku eh, zřízen a právě jeho účelem je združit pod sebou několik přístavů a příslušných projektů. Je to vlastně orgán, který bude partnerem pro EFSI. No a ještě na závěr jeden velký úspěch. Eh, podařilo se nám dosáhnout eh, výrazného pokroku v oblasti řízení celého projektu, zejména Iberijském poloostrově. Máme zde tedy eh, skupinu na nejvyšší úrovni která se zabývá zejména interoperabilitou mezi španělským španělském a portugalském, což se znamená, znamená také řešení za problému různých rozchodů železnic, které zde jsou. To si vyžádá ještě spoustu dalších investic, očekáváme, že další potřeba peněz bude ve výši 45 až 50 miliard eur. V současné době probíhají investice v hodnotě zhruba 11 miliard. Z toho 3 miliardy eh, jsou v podobě grantů eh, z CEFu a eh, Fondu pro regionální rozvoj což znamená eh, zhruba 7 miliard eur z dohromady z evropských eh, projektů. Ale chtěl bych ještě také upozornit na eh, poslední bod tady a to je těch 7 až 8 miliard eur, které budou nutné, aby na Iberském poloostrově byly železnice plně inter No, interoperabilní. Eh, tam jde zejména o ty různé rozchody železnic. Jak jsem řekl, eh, bylo vykonáno mnoho, ale zdaleka ne všechno. A prostě to je věc, na které budeme muset ještě dále se soustředovat. A nyní eh, ke druhé části mé prezentace a to budou eh, finanční inovace. Eh, to samozřejmě je inspirováno eh, tou obrovskou potřebou investic, tak aby skutečně došlo k vytvoření těch koridorů do někdy v horizontu 2030 až 2050. Odhaduje se, že celkový objem potřebných investic bude 750 miliard eur a současné eh, financování, které je k dispozici, eh, tomu zdaleka eh, neodpovídá. Je tedy třeba najít způsoby, jak zapojit privátní kapitál. To je dobře známo. To znamená, že bude třeba vymyslet něco na způsob pobídek pro eh, kombinované eh, veřejno-soukromé eh, projekty a partnerství. Tím se zabývá takzvaná zpráva CBS, která byla dokončena před několika lety a předložena radě TNT. Toto tedy používáme a nejenom, že tím poměřujeme eh, stávající eh, to, co už bylo dosaženo, ale také uvažujeme o možných řešeních. Zabýváme se zejména eh, čtyřmi oblastmi v této CBS zprávě. Eh, chceme tedy posílit eh, to množství eh, připravených projektů. Dále chceme omezit byrokracii při vydávání povolení, zakázka a tak dále. Dále chceme rozšířit možnosti financování a dále chceme vytvořit pozitivnější prostředí na Eh, v oblasti tedy regulace finančních trhů a posílení eh, soukromo veřejného partnerství. A nyní, eh, čeho jsme už dosáhli a co nás teprve čeká. Tak to vidíme na tomto snímku. Začínáme těmi prvními třemi body, které se týkají podpory toho, to, té návaznosti, té posloupnosti dopravních projektů. Je jasné, že potřebujeme lepší projekty, eh, které jsou tedy nebo budou vhodnější pro eh, novou situaci. Eh, dříve de facto šlo o projekty vysloveně veřejné, dnes už je to jinak. A je důležité si to uvědomit a to nejenom eh, podporou eh, pro tradiční projekty PPP, ale také jde zde o podporu EFSI a eh, pak je zde ten nový přístup, to je ta kombinace různých zdrojů. A čili to znamená, že potřebujeme pracovat nejenom tedy na té, z toho implementačního hlediska, ale také z toho finančního. A, e, samozřejmě jsme velice rádi, e, jak pracuje naše, e, naši poradci, dále Jaspers, to, je ta, to jsou další poradci a podobně. Další věc jsou administrativní záležitosti. Chceme tedy, aby bylo možné vyřizovat věci na jednom místě. Eh, také se podařilo eh, revidovat státní regulace pro projekty financovatelné v rámci EFSI. A dále eh, jsme se tak trošku vrátili k přeskumu procesu vydávání povolení. DigiMove eh, v této oblasti spustilo ad hoc studii, eh, jež výsledky budou brzy k dispozici. Jde nejenom o zmapování situace, ale také o návrhy, jak vyřešit eh, ty nejdůležitější problémy, které vznikají v přeshraničních situacích. O tom jsme už něco slyšeli, prostě nevíme eh, často, jaká legislativa platí, jakým jazykem komunikovat a tak dále. Třetí ten bod to je to rozšíření možnosti financování a finančních zdrojů. Tady je třeba jít eh, trošku kreativním směrem. Eh, především používáme tady ten módní termín blending, což znamená kombinaci prostředků z různých zdrojů, tak abychom eh, se dopracovali výsledku. Eh, hovoříme eh, tedy o výzvě ke kombinaci prostředků, anglicky blending call. Běžné je používat tedy granty z CEF, což tady je, musí být doplněno, tady, což je maximálně 20%. Potom další instrumenty, jako jsou EFSI, pak jsou zde privátní fondy, kapitálové nebo jiné. A další možnost je něco na způsob garance finančního institutu. No a v okamžiku, kdy tedy eh, se to vyřeší z toho finančního hlediska, když se shodnou všichni finanční partneři, tak v tom okamžiku eh, ten projekt je proveditelný. No a tím se dostávám k otázce eh, kvality projektu. Eh, pokud je třeba přesvědčit komerční banku nebo promoční banku, tak samozřejmě ten projekt musí mít určitou kvalitu, o které je můžete přesvědčit. Kromě toho nám tady vznikají, vzniká možnost podívat se na velké projekty z trošku jiné perspektivy. Dříve jsme hovořili o poolingu, dnes o segmentaci, což znamená, že ten velký projekt je možné rozdělit na fáze. Například může tam být eh, logistická, logistická platforma nebo otázka dostupnosti prostřednictvím tunelu a podobně. No a ještě několik málo slov a zbytek pak v diskusi. Způsob eh, regulace finančních trhů nám umožňuje eh, prostřednictvím eh, významných modifikací v nařízení Solvency 2 takže z toho to vyvolalo několik případů vý, eh, dlouhodobého zájmu investorů na našich eh, projektech. Také eh, bankovní nařízení Bazilej 3, která je momentálně přepracovávána, by měla vést k oslabení kapitálových požadavků v oblasti investic do dopravní infrastruktury. My usilujeme o eh, trošku lepší zprávu eh, o tom, eh, co, čeho bylo dosaženo a čeho ještě ne, která by měla být prezentována na podzim. A to by bylo de facto pro pana Bodevěka, který z důvodu eh, onemocnění se nemůže zúčastnit dnešní schůze. Eh, bude to užitečné zejména tedy z hlediska těch různých problémů, které nám zatím stojí v cestě a s nimi si nevíme rady. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, kolegové. Děkuji za tyto dvě prezentace, které byly velice jasné a také hovoří o mnoha výzvách. Tady si kladete otázky, které eh, často budí emoce ohledně investic. A já rovnou otevřu rozpravu a slovo dostane pan Finn van de Kamp. Nejprve pan, pan zpravodaj Ertuk. V pořádku, v pořádku zatím. Dovolte mi ještě jednou poděkovat panu Koksovi a vám, pane Seky. Musím zopakovat, že tyto pokyny TNT, ta struktura koridorů, je možná vůbec to nejlepší co se eh, stalo od té doby, co jsme tady v parlamentu, ne ještě za další dobu. Takže za to vám chci všem poděkovat jako koordinátor. A já ani nemám konkrétní otázku, já mám prostě pocit, že když nejsou žádné problémy, tak nejlepší odpověď je ticho. Myslím, že postupujete velmi dobře s ministry, s protěžky v členských státech a pokud to tak bude pokračovat, tak myslím, že jakožto Evropská unie a parlament bychom mě, mohli být velice spokojeni, ale myslím si, že vaše zkušenosti, a to mě hodně zajímá, bavili jsme se o tom před eh, čtyřmi, pěti lety, bylo to velice těžké, prosadit to eh, v v radě tu platformu koridoru. z začátku jsem měl pocit, že to bylo trochu složité přesvědčit ty protěžky na národní úrovni, aby si sedli za jedním stolem a aby byli ochotni se bavit o tom. Jaká je teď vaše zkušenost? Mně zdá, že teď už souhlasí. Už to, jak si strávili, tuto myšlenku z evropské úrovně. Je to tak? Je to správně nebo ne? Na eh, každopádně děkuji za skvěle odvedenou práci až do posud. Děkuji vám, pane Ertuk. A slovo dostává pan Finn van de Kamp. Paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Budu hovořit nizozemsky. Připojuji se k tomu, co řekl pan Ertuk. Je to fantastické, že jste dnes přišli mezi nás. Pat Cox to řekl. Muši, musíme zlegitimizovat to, co děláme a je dobré, aby byl parlament informován. Dříve tady byli jiní koordinátoři a je to určitě dobré, protože je důležité, abychom věděli, co se děje ve všech koridorech, abychom si to dali všechno do souladu. Líbí se mi to, co řekl Pat Cox. Mm, třeba když hovořil o dekarbonizaci nebo inteligentní systémy dopravy, tak aby byly rovněž eh, zahrnuty do, inteligent, do inteligentních sítí, do RTT. A ne vždy tomu tak je, protože každé generální ředitelství má svůj vlastní projekt a jsem rád, že vy k tomu eh, přistupujete celostně. Mám několik dotazů. Před několika měsíci jsme diskutovali o zprávě Evropského účetního dvora o investicích do evropských přístavů. Byla to zpráva před RTT a tato zpráva byla velmi kritická. Eh, především eh, eh, byla, byla tato zpráva kritická vůči španělským přístavům, což je v pravomoci pana Sekyho. Máme jasnou linii, jak řekl Ismail, a já o tom nepochybuji. ale investice musí být eh, zlegitimizovány. V přístavech musí být zboží. Jak to děláte vy? Před dvěma lety jsme diskutovali o zprávě o investicích do e, meter, do metra ve městech. A existovaly tam určité pochybnosti. Někteří starostové chtěli metro, ale nebylo tam dostatek cestujících. A nyní otázka priorit. Ve zprávě Patakoksa, patakoxe se říká, že Finsko je tedy na kraji Evropy. V Mannheimu je potřeba investovat Eh, tak aby se zachovala energie toho města. Co, jak to uděláte? Začnete nejdříve v Mannheimu nebo začněte na tom severském kraji nebo na jihu? Jak to děláte? A potom stavební povolení. Já jsem Holandian a jsme velmi eh, frustrováni eh, Beethoven. Pracovní, eh, stavební povolení jsou velmi důležitá, je potřeba je podporovat. Pane Seky, vy jste hovořil o tom, že by Evropská komise měla jedno jediné okénko, ale my máme INEU. Co dělá INEA? Já jsem si vždy myslel, že toto jediné okénko Evropské komise byla INEA. A poslední dotaz. Pan Kramer, Ismail a já jsme včera navštívili Brennerský tunel. Eh, prorážení tunelu funguje velmi dobře, ale silnice, eh, které se mají být přístupovými, tak eh, to není tak dobré. S tím gotarským tunelem to bylo podobné. Já si nebudu moci vyslechnout odpověď, budu muset odejít, ale mý asistenti tady zůstanou, aby si vyslechli vaši odpověď. Děkuji. Paní Meissner, máte slovo. Já, vielen Dank. Děkuji vám. Eh, já nebudu hovořit nizozemsky, ale teď přišla na řadu Němčina. Eh, já nizozemsky zas tak dobře neumím, Němčina je lepší pro mě. Děkuji oběma koordinátorům za tuto zprávu. Já si myslím, že je velmi dobré, abychom měli vždy aktualizovaný pohled na ten tý. A jak hovoří, jak říká pan Ertuk, já tomu říkám ten tý, eh, guidelines a, a vždycky hovořím o takové té mapě a tenkrát eh, s tím metrem to byl velký projekt a já si myslím, že je vždy důležité, aby prostřednictvím vnitřního trhu jsme posílili Evropu a aby ty koridory fungovaly dobře. Za prvé dotaz na Karla Sekyho. 750 miliard, to je pro všechno. E, nejenom koridory, ale e, pro všechny koridory. Nejenom pro ten váš koridor. Dobře. A vy jste tady vyslovil e, doporučení ohledně, jak bychom mohli čerpat soukromé finanční prostředky, jak by mohly soukromé firmy investovat. A my jsme u těch ostatních eh, facilit eh, měli problémy. Já si myslím, že je to komplikované a máte už nějaké zkušenosti. Vy jste hovořil o tom bazilejském tunelu a můžete nám uh, říci, jestli uh, se nějakým způsobem zaktivovaly obligace pro investice, abychom mohli disponovat těmi penězi. To je tedy konkrétní dotaz pro vás. A na Pata Coxe mám několik dotazů. Emise. Vy jste hovořil o tom, my o tom pořád mluvíme, že chceme eh, přejít eh, ze silnic a z letecké dopravy na železnici a vodní cesty v případě eh, nákladní dopravy. Já myslím, že to není úplně dobré, že to nefunguje v případě železnice třeba, protože se nepoužívá dostatek technologie, aby existoval systém těch překládek. A potom v případě vodních nitrozemských cest, jak to vypadá? Je to i ve vašem koridoru ten případ, že e, tam dochází k nedostatečnému e, modálnímu shiftu a potom v případě vašeho koridoru? My jsme vyprat, schválili legislativu pro alternativní energii a je to v prováděcí fázi. A jak to vypadá v případě vašeho koridoru? Mě to zajímá, e, protože Německo tam také spadá. A potom dva dotazy eh, k samotnému koridoru. Vy jste tady pohovořil o několika přístavech a to by byl i dotaz pro pana Sekyho. Eh, tady eh, ten atlantský koridor a ScanMed, tak tam je hodně přístavů, je to zaměřeno na námořní dopravu. Tyto přístavy jsou dostatečně vybavené řešením, infrastrukturou pro odpadní vody. Eh, máte nějaký systém na odpadní vody, protože já, eh, pokud vím, tak eh, hodně evropských přístavů nemá takovéto systémy a potom se znečišťují města, pokud ty přístavy nemají vhodný systém. A to patří také k infrastruktuře. A můžou se na to použít peníze z Connecting Europe Facility? A poslední dotaz, Alfa E to vnitrozemské propojení Hamburg-Brémy-Hanover Eh, to je už výsledek eh, po eh, diskuzích k Y. Máte už nějaký časový plán, který byste nám mohl představit? Merci, Madame Messner. Děkuji, paní Messner. Pan Kramer. Auch vielen Dank für die Děkuji vám také za vaše příspěvky. A chtěl bych poděkovat především za ten úvod, který přinesl pan Pat Cox, protože on představil uh, dimenzi eh, protože doprava je odpovědná za čtvrtinu CO2, ale je to jediné odvětví, kde se to CO2 zvýšilo. A eh, o 20 8% eh, se zvýšilo CO2 a průmysl se snížil o 30%, takže vidíme, že ty mm, cíle eh, pro klimatické změny, že jich dosáhneme, když změníme přístup k dopravě. Eh, u Gotthardského tunelu, tam máme tu praxi, že, nebo tu zkušenost, tam došlo k té katastrofě, došlo tam k zavření, mnoho zemí to podepsalo a jenom Švýcarsko, které zrealizovalo tento tunel a Německo a Itálie Itálie se o to nestarají. Máme ten koridor Rotterdam, to je ten koridor v Evropě, postavil se tunel, který je k ničemu, protože tam nejsou ty přístupové cesty. Němci počítají e, s tím, že e, do Rusruhe to bude do roku 2040 hotové a Italové ti už 20 let nic nedělají, tam je stavba, 150 milionů franků se investovalo, ale financuje to Švýcarsko, ne Itálie, i když na to byla smlouva. A e, řík, e, takže e, vy tady říkáte, že smlouvy jsou důležité, to je hezké, ale já tady říkám, že se o ty smlouvy nikdo nestará. Dobře, tak se něco podepíše, ale pak nic. A jak se toto řeší? My jsme byli v tom Brennerském tunelu a ten tunel už pokračuje, to nemůžeme zastavit. Ale v Německu ministr pro dopravu uh, ani nepotvrdil, Eh, teda nebyla potvrzena ani jedna eh, trasa z Bruselu do Německa, a zase se ta katastrofa zopakuje. A Itálie jich od Brnerského tunelu, já jsem neslyšel, že by se tam pracovalo, ale Itálie eh, samozřejmě nechce jenom Rotterdam a chce taky Brnerský tunel a Turín. Takže dobře, vy musíte vy v komisi bránit tady tento koridor, ale jak se o to zasazujete a řekněte zemím, prosím vás, dokončete ten koridor koridor, protože v Německu nejsou eh, peníze pro železnici nebo pro jiný druh, pokud to nebude hotové. A co se týče Brneského tunelu, tak potom můžeme hovořit o Lyonu či Turínu, ale už to není realizovatelné. Nemáme, nemůžeme to realizovat pro Turín, když nemáme ten nejdůležitější koridor, o, o, ke kterému se podepsala smlouva před 20 lety. Ta dohoda a jak e, se toto vyřeší. E, samozřejmě to není dotaz úplně pro koordinátory, ale je to rozhodující. FEMA Beltquerum je dánský projekt, eh, ten FEMARN projekt a tenkrát Dánsko eh, řeklo, tak pokud to bude Dánsko eh, platit, tak dobře a na německé straně není žádné plánování a nové trasy by se měly postavit. Ale je to problém a my tady máme kratší spojení a e, tam ta nevýhoda Fémarnu je, že by to, se, e, že to, vedl, že by to vedlo přes Hamburg do, Skandinávie, do Skandinávie, tam prostě je uh, to ucpané, ale mm, právě do, to, do, do Skandinávie to nejde, protože to tam ucpané. Potom tady máme Rostok, a my jsme se v parlamentu rozhodli, že se bude eh, ozdravovat železniční trasa a eh, protože tím pak se rozhodlo podpořit Fémarn a potom Eh, ten další eh, bod, který je pro Fémarn, tak eh, Pat Cox řekl, my to musíme změnit, ale musíme dělat tunely pro železnice i pro silnice a postavíme-li oboje, tak potom nebudeme moci přecházet na jiný druh dopravy v případě nákladní dopravy. Takže to pak nemá ten efekt. Jak budete tady toto řešit, když se na tomto nepracuje? A potom další věc, jak to vypadá s EMTS. My jsme tady vydali plno peněz na Galileo, máme mít eh, různé systémy pro RTMS, eh, ITS a tak dále. Dá se to nějakým způsobem spojit. Já vím, že existují problémy mezi Itálií a Francií, RTMS, protože eh, Francie nedovoluje Eh, lokomotivy některé eh, z Itálie a může se tedy zajistit, aby španělské vlaky mohly jezdit do Francie přes ten koridor? Jak to tedy řešíte? Máte už nějakou jistotu nebo to bude zase stejná hra? Ne, ne, ne, eh, k nám nedovolíme, aby jezdili ty vlaky z dalších vzdáleností z ciziny. Co je důležité? Spojení s místními a regionálními trasami, to má být ten případ, ale to potom může být úč, účinné. A řekněte také, eh, jak na tom pracují jednotlivé země. Děkuji, paní Klon. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji panu Sekimu, panu Koksovi. Mě zajímá jiný koridor, který tu dnes není. Eh, Severní moře, středo, středozemní moře. Pár bodů k tomu. Té, v celém té záležitosti financování. Ta koncentrace na eh, združování zdrojů pooling, což by bylo obzvlášť výhodné a užitečné u těch malých projektů. aby mohli využívat úspor z rozsahu a nějaký one-stop shop, to je další významný eh, příklad, zvláště pro spojení těch odlehlých oblastí sever Finska, je daleko na severu, izolovaný od dalších oblastí, nebo Irsko to jsou oblasti, které by chtěly mít eh, tu vazbu na střed, na jádro Evropy, takže tady by to chtělo, tady chci vyjádřit skutečně pozitivní podporu pro koridor, koridory a jejich financování. Chci se zeptat na jednu věc. Možná je to jiná horizontální otázka, to jsou ty takzvané eh, dál, na, na, námořní dálnice. byla tu vyslovena obava, že tu není dostatečná integrace mezi těmito námořními eh, trasami, eh, dálnicemi a pozemními koridory a TNT. Bylo by asi důležité nějakým způsobem si uvědomit a uznat, že to je důležitá součást. Eh. Chcete se k tomu nějak vyjádřit? Děkuji vám předem oběma za vaši přítomnost, za vaše příspěvky. Budu se těšit na vaši zprávu. Na podzim, děkuji. Děkuji, paní Klun. A slovo má paní Montero, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, oběma Eh, přednášejícím za tyto příspěvky, které byly velice konkrétní a velice jasné. Stejně jako mý předřečníci z Německa a z Nizozemska, já myslím, že bychom měli přeskočit eh, k Atlantiku a hovořit o Portugalsku. Podle toho, co jsem si přečetla, tak jsem nabyla dojmu, že námořní dimenze, především co se týče morských dálnic, eh, co se týče přístavů, jejich eh, účinnosti a vše, co souvisí s námořními elektronickými systémy a s eh, otázkou alternativních paliv jako LNG, tak si myslím, že mm, toto se dostatečně neproskoumává. Je potřeba výzkum, co se týče námořního propojení. A potřebujeme také projekty, abychom zvýšili obchod mezi námořními oblastmi a také legislativa environmentální. Na tom se musí pracovat, především pokud je o velké lodě. A chtěla bych se ještě zmínit o následujícím. Například eh, skladování a distribuce energie. Přístavy v Atlantiku mají potenciál, který není zcela využit. A já se ptám, do jaké míry stávající dokumenty a národní plány pro alternativní paliva se opravdu plní. Co nám říkají tyto plány? Jaké vztahy existují mezi národními plány a projektem námořních dálnic? Potom autonomní oblast Madeira a přístavy v této oblasti. Do projektu tyto přístavy zahrnuty nejsou. Ostrovní dimenze a atlantická tady nebyla zohledněna. Takže chtěla bych, abyste mi k tomu něco řekli. Je to dotaz pro pana Sekyho, protože on hovořil o Atlantickém koridoru. Potom k železnici. Propojení Evory s Madridem a jiná místa v Portugalsku. Co se stalo s tímto projektem? Zdá se, že to moc kupředu nepostupuje. A chtěla bych vědět, co považuje komise za klíčové v této oblasti. A potom uh, severní Portugalsko a napojení na Galicii ve Španělsku. To je důležité jak pro Portugalsko, tak pro Španělsko jak to, že toto nebylo zahrnuto do projektu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já vám chci poděkovat, říká pan Miltenburg, za skvělou práci na koridorech na těch dokumentech k jednotlivým otázkám, a, protože já jsem zpravodajem za IMCO od CITS, tak bych se chtěl zaměřit přesně na tuto záležitost. Jsem vděčný za vaší práci i k otázce ITS. Jedna věc je jasná. V tomto dokumentu, kde říkáte, že by se to mělo rozšířit na všechny síťové koridory a poukazujete tam na e, e, důležitost. Tak moje otázka je, už musíme pokryt všechny koridory, to je velice důležité téma. A e, jde o to, jestli bychom neměli mít samostatného ko- koordinátora na ITS nebo pro Motorways of the Sea. A druhá otázka protože o tom mluvíte eh, také eh, eh, v vaší otázce. Máme už tu platformu těch námořních tras, která je placena z CEFu. Co si myslíte o těch investičních potřebách? Jak bychom měli překonat přeshraniční otázky, datová infrastruktura a tak dále? Můžete k tomu to rovněž něco říci? Děkuji. Děkuji, pan Nielsen. Tak se Děkuji. Eh, já budu hovořit švédsky. Eh, děkuji, že jste mezi nás zavítali. Je to pro nás důležitý zdroj informací. Zazněly tady eh, konkrétní otázky o chytrých a inteligentních systémech dopravy, financování a dekarbonizaci já jsem si eh, všiml, že de facto eh, koridor v podstatě mm, eh, neúplně končí tam, kde to vypadá, tak podle toho, jak to vypadá na mapě. Třeba na mapě to vypadalo, že ten severský koridor končí, já nevím, ve Stockholmu, v Oslu, v Helsinkách, ale svět pokračuje ještě na sebe od těchto míst. Když se podíváte na tyto mapy, eh, tak eh, de facto eh, důležité, důležitou výhodou těchto, těchto map je to, že vidíme, co všechno je spojené, jaké jsou ty celkové spoje. Ale Pat Cox to ví, 90% 90 surovin v Evropě pochází ze severu Švédska. My máme úzká místa v dopravní infrastruktuře na sever od Stockholmu. No, tady skutečně existují experimenty s těmito Eh, s těmito otázkami, třeba zelený koridor eh, do Trondheimu, eh, investuje se do nabíjecích stanic pro elektromobily. Možná, že tady nevidíme souvislosti, ale důvod, proč já o tom hovořím, tak je ten, že na severu Švédska já jsem připraven bojovat a vysvětlovat Eh, za, každý, za každou investici. Čili v podstatě to je jenom eh, jaksi taková, takový typ, eh, jak zlepšit podporu těchto projektů. Děkuji, pane Nesen, pan Rike, děkuji vám, paní předsedkyně. Děkujeme koordinátorům za jejich prezentaci. První věc je, že to byly prezentace velice zajímavé, originální ukazují, že můžeme, mít, eh, můžeme vidět sítě TNT trochu jinak. Někdy máme pocit, že nám koordinátoři představují jakési Lego. A ten, kdo vyhraje, je ten, kdo nejdřív spojí ty dva nejvzdálenější body. Ale pak a kontinuita pak těch jednotlivých prostředků, to je ta hra. ale my jsme chtěli tematickou vizi, jednak horizontalita Pat Cox, jednak eh, viz, vize eh, týkající se těch důležitých finančních aspektů. Takže první prezentace měla ukázat, že ty sítě, to není nějaká pouhá geografická hra. To je častá chyba, která se objevuje. Druhá otázka hodnota celého koridoru je větší než pouhá e, suma částí. Ve skutečnosti to Lego, jak se postupně staví, tak se prostě zaměřujeme jenom na ty některé části, ale e, ten cíl ve skutečnosti musí být eh, integrován skutečně ty části do toho celku. Ehm, často kolegové zastupující členské eh, stát, státy tady trošku tak eh, hrají, jak právě roli těch zástupců členských států. To není přitom jejich cíl, to není to, o co jde. A jinak první věc, zda je možné dospět k nějaké ucelenosti, pokud jde o finanční, eh, financování, to znamená eh, jsou nějaké dotace, souk, soukromý sektor, finanční nástroje, které se dál dělí na další podbody. Myslíte si, že je možné mít takovou finanční soustažnost, která bude eh, znamenat, že to bude opravdu všechno kompatibilní? kolik je, eh, aby se dalo říct, jaká bude podpora eh, ze strany státu a kolik peněz bude potřeba navíc. Kolik operačních prostředků má být z finančního sektoru nebo se soukromého sektoru prostřednictvím bank či fondů. A pak eh, na základě toho možná spíš zjistit, musíme zjišťovat, jaká bude dotace, což je komplikované. Myslíte si, že by bylo jednodušší možná mít to řešeno spíš geograficky eh, než tematicky, protože já myslím, že když eh, se na to podíváme z politických důvodů, z hlediska politických zájmů, tak se většinou, většinou eh, je to spíš geografické. A pak ještě možná jedna podobná věc. do jaké úrovni můžeme mixovat ty eh, jednotlivé operace a finance. Já myslím, že spíš finance eh, vedou pak tu provozní část. Ale do jaké míry si myslíte, že to můžeme nějakým smysl, způsobem směšovat, protože jednotné místo, one-stop shop, týká se to celkového fungování tu provozu, anebo spíš jenom toho ekonomického aspektu. A pak načasování operací. Tady to, myslím, jasně ukázala prezentace pana Sekyho. Myslím, že zatím jsme viděli dva koridory, A vidíme, že ty, ty práce na určité úrovni se zastaví a pak už dále je to těžší. Takže je tu určitá komplexnost té práce. Takže ten finanční harmonogram, jak do toho, jak, jak do toho bude zapadat eh, geografický aspekt v rámci jednotlivých států. Bylo by možné nějak tam vysvětlit, že celek je hodnotnější než části, aby se na to členské státy dívaly globálně i z finančního hlediska. Že bychom mohli možná udělat nějakou finanční arbitráž a že bychom přiměli lidi, aby to zvážili celé, nejenom geografické aspekty. To je hlavní otázka, kterou jsem použil koordinátorům, jestli ty, ta finanční arbitráž se ne, by se neměla dělat z hlediska toho, co partneři zmůžou z hlediska finanční eh, spolupráce. Pokud finanční partneři přinesou peníze, část těch peněz, když to nemůže pomoci, to eh, a pak dále na pana Sekyho. Jaký je stav uh, spojení Leavru a Mannheimu? protože tam se zdá, že to eh, bylo trochu zanedbáno příslušným členským státem. Takže když každý si vyjednává svůj malý kousíček koridoru podle regionu, tak já nevím, pane Seky, proč třeba Atlantický koridor, když se podíváme na mapu, tak končí v Paříži. Proč nejde třeba až po Noh de Kelly? Že tam je jiný koridor? Ačkoliv na první pohled bych se zdálo, že to je v Atlantickém koridoru. To mi určitě vysvětlíte. Druhá věc. Zajímalo by mě, jaké podle vás, jaká je vaše role ve vztahu s různými členskými státy. Když se dívám na Atlantický koridor, tak tam se mi zdálo, že byly trošku takové rozpory mezi francouzskou a španělskou vládou ohledně toho, jestli tam má být železnice, silnice, teď jiná e, pracovní skupina má koordinovat pozice mezi oběma státy. A vy jakožto koordinátor, byl jste zapojen do této práce a pokud ano, jaké z toho jsou závěry. Druhá otázka na vás, pane Cox. Je tu ten slavný tunel, kde se říká, že to bude stát 7,4 miliard eur, který spojí Skandinávii s eh, kontinentem. To je podmořský tunel. 18 kilometrů mezi Německem a Dánskem. To je projekt na 10 let a mě by zajímalo, protože tady jde opravdu o teď, jsme v, teď probíhají ty klimatické kroky, dekarbonizace. A to je důležité, protože eh, klimatické podmínky v Balském, v Balské oblasti se mění, jsou úplně jiné oproti tomu, co bylo před deseti lety. Jak to bude vypadat za deset let nebo za patnáct let? a zda tyto podmínky jsou nějakým způsobem zohledněny. Pak ovlivní to samozřejmě další eh, ekonomiky, třeba trajekty, jak, co, co se stane se všemi těmi trajekty, na které to dopadne. A jestli máte nějaký už eh, odhad předběžný nákladů na to a environmentálních eh, nákladů, které nelze eh, přehlížet, protože to jsou náklady. Nemůžeme eh, potom eh, dělat něco zpětně. Musíme mít prostě nějakou rovnováhu, aby to byla situace win-win. A teď dostane slovo na několik minut paní Ayala Sender, na pár minut. aby naši koordinátoři pak měli čas odpovědět na všechny otázky. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, za to, že jste mi dala slovo a že jste tak eh, benevolentní, ale my jsme měli eh, problémy u koordinátorů. Já ještě jednou děkuji obou koordinátorům, jak panu Koksovi, tak panu Sekimu, protože díky nim tyto projekty se dají realizovat, i když jsou podmínky komplikované. Budu hovořit o Atlantickém koridoru pouze. Eh, chtěla bych se zeptat pana Sekyho. V té mezivládní skupině Španělsko, Portugalsko, vzhledem k tomu, že eh, Portugalsko vždycky přišlo až potom kvůli politickým a hospodářským problémům, potom my jsme také měli ty ekonomické problémy, tak jakým způsobem ty nové finanční eh, nástroje, jako je EFSI, teď ten blending, tady tato eh, formule, tak jakým způsobem my jako Evropský parlament můžeme pomoci, eh, jakými doporučeními bychom mohli přispět, aby ty nástroje byly opravdu praktické. A potom, eh, pan Cox, pane Seky, chci vědět váš názor ohledně toho, co jsme navrhli v logistické zprávě a to, že by koordinátoři zohlednili ve svých dalších zprávách jakým způsobem všechny ty eh, koridory a infrastruktury, které vytváříme, eh, jaký mají tyto koridory dopad na zlepšení eh, přechodu z, pře, přechodu ze silnic na vodu a na železnici, pokud je o zboží, a jaký to má dopad na samotný logistický rozvoj koridoru španělské přístavy. Já si myslím, že tady Eh, co se tý, já jsem si, že tady byl takový svévolný výklad eh, zprávy Evropského účetního dvoru. Vracím se k tomu, co řekl pan van de Kamp. Eh, ta zpráva byla vypracována, když bylo Španělsko v nejhorší krizi a nyní přístav ve městě Alchefiras roste ve dvou číselných cifrách, takže ten jediný útok Eh, nebo ten jediný důvod, eh, proč by mohl Fandekam na nás útočit, tak to je, že se bojí pan Fandekam, že by španělské přístavy byly více konkurenceschopné než Rotterdam. Já bych chtěla vědět, jestli ty obrovské přístavy mají budoucnost, nebo jestli by se měly rozdělit. Dám slovo našim koordinátorům, aby odpověděli na otázky. Eh, měli bychom končit v půl, takže máte každý pár minut, abyste se snažili maximální míře odpovědět. Pokusím se to všechno pokrýt velice rychle. Pan eh, Tuk a eh, další hovořili o našem eh, modelu, celkem pochválně Konzultace, kolaborace, tedy spolupráce, komunikace a vytváření výsledků. To je partnerství, které směřuje z hora dolů, ze spoda nahoru. Eh, je to eh, partnerství mm, rovných s rovnými. Já musím říct, že je to to nejlepší, co jsem kdy zažil. Eh, myslím, že i jinde by se mohli poučit z tohoto modelu. Pan Van de Kamp hovořil o Eh, myšlení eh, jaksi v zajetých kolejích. Eh, a proto tady pracujeme na těch průřezových záležitostech. Někteří kolegové hovořili o přístupu třeba v souvislosti s Brněnským tunelem. Já vám mohu říci, že není správně říci, že Itálie zaostává. Itálie se rozhodla, že to bude dělat na etapy Eh, což třeba u Gardeny to znamená 12 až 14 eh, kilometrů tunelu navíc. Eh, máme, máme de facto hotové finanční posouzení a je před podpisem získání prostředků. Eh, severní přístup to je trošku něco eh, jiného, tam máme problémy opravdu eh, s povoleními, nicméně v posledních 12 měsících, měsících se to tedy podařilo posunout dopředu. <clears throat> Paní Meissner, Alfa E, ano, je to tedy jedna z priorit Bundeswehr plánu, máme to debatováno s DB, Eh, odčasujete 3,8 milionů eur, miliard eur do roku 2030 by to mělo být. My chceme tedy eh, začít plánování eh, co nejdříve, včetně automatizace a tak dále. Čili toto bude velice brzy v podobě konkrétních plánů. Dále jste se ptali, ten koridor číslo 3, tam eh, začínáme eh, toto plánovat a pouštíme se do detailní záležitosti. Eh, my jsme zatím se soustředovali na ten vlastní koridor a teď se studujeme tedy ty průřezové záležitosti. Čili příští rok vám určitě tomu řeknu více. Dále ty otázky, Itálie podobně, to funguje dobře. Paní Klute, a sice problémy konektivity eh, pro periferních oblastí. No, eh, je to všechno eh, v pracovních plánech, provádí se návštěvy přístavů, máme určitého koordinátora, s ním se setkáváme několikrát ročně, příště to bude příští týden a Eh, prostě ty kontakty tady jsou, eh, zveme se na pracovní semináře, čili tady skutečně ta koordinace eh, probíhá. Pokud se týče napojení periferii, ano, já jsem prostě proto, aby všechny české země byly na tom stejně. Já jsem před pár lety začal návštěvami ve Finsku a na Maltě. A pokud se týče další otázek, periferie, eh, pokud ten Botnický záliv má být připojený, ano, ale je třeba, aby se o to staral zejména ve Stockholmu. Eh, dále eh, ITS. Loni komise přišla s příslušným plánem a na té strategii budeme pracovat. A dále já tedy nehovořím za komisi, ale můj instinkt mi říká, že bychom měli jaksi být eh, trošku opatrní. To CITS by nemělo zůstat eh, jaksi izolované. Eh, je třeba, aby se to stalo mainstreamovou záležitostí. Pan Rik, to, to byly spíše finanční otázky, tak to nechám panu Sekimu. Eh, ten efermanský pás, my si myslíme, že tam eh, bude možné, aby to převzalo eh, řadu takových těch rychlejších spojů. My si domníváme, že ten objem nákladů z Hamburgu a podobně, že to skutečně může být prospěšné, protože momentálně eh, tam tedy vládnou eh, nákladní, eh, nákladní silniční přepravci. Já musím říct, že tedy ten design, který jsme tady použili, to je de facto, že platí uživatel. Tím se snažíme vyhnout tomu, že by nastaly tedy potíže s daňovými prostředky a tak dále. Čili horizontálně to bude tedy komerčně úspěšné, čili tak eh, to vlastně eh, vidíme a očekáváme, že to celé bude pozitivní. Děkuji. Pan Seky. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Já tady zkusím projít několik otázek. Všechny byly velmi zajímavé a některé se týkají eh, detailů, k nímž se můžeme vrátit později, eh, jak si v přímých rozhovorech nebo podobně. Eh, pan Ertuk se ptal na vztahy s vládami. Podle mě je to výborně v tom atlantickém koridoru. A to se to vlastně se až ke eh, Strasburku a do určité míry se to překrývá s tím eh, severomořsko-středomorským koridorem. A myslím, že tam je možné propojit určité aktivity, třeba pokud se týče eh, řízení vodních cest, včetně přeshraničních záležitostí. Pokud se týče nákladní dopravy Lavr Mannheim. Na tomto se pracuje, ještě to chvíli potrvá, ale je to součást eh, našeho společného úsilí. Koridory, jak tady implicitně zasnělo v mnoha příspěvcích, eh, sledují integrovaný přístup, e, nejenom se to týká napříč různými typy dopravy, což je dobrý nápad, ale také je zde integrace e, s průřezovějšími záležitostmi, jako je ITS, e, čistá energetika a podobně. A v našich pracovních plánech se snažíme prosazovat ve větší míře právě tento integrovaný přístup. Čili eh, vytváříme jakousi matici projektů. Eh, ano, eh, pak bylo tady řečeno, že výsledek je lepší než pouhý součet částí. To je samozřejmě evropský přístup Eh, týká se to mimo jiné také výběru projektu pro finanční podporu. Záleží nejenom tedy na kvalitě projektu, ale také eh, záleží na přínosech tohoto projektu. Eh, One Stop Shop, tak samozřejmě to je o zjednodušení si života tváří tvář byrokracie. Eh, kterou musíme projít až k tomu eh, konečnému schválení. Takový ten one-stop shop, v podstatě stává se jim Evropská investiční banka, která se zabývá implementací EFSI. A do budoucna eh, bude více zapojená v tom tzv. blendingu. Eh, na ostrovy jsou velmi důležité, než by byly přímo součástí koridoru, ale eh, snažíme se, aby byly zapojeny a to se týká Portugalska i Španělska. A do budoucna samozřejmě se musíme zabývat eh, tím, jak dělat věci lépe. Nejde jenom o eh, ty hlavní přístavy a letiště. Projektové bondy. To je eh, celkem eh, dobrý nápad, který se objevil někdy před pěti, šesti lety. Projektové bondy se proměnily v garanční instrumenty, v tom stali se v jistém smyslu jaksi předchůdci e, toho projektu EFSI. A v současné době jsou součástí e, toho přístupu blendingového, kde tedy EFSI sehrává velmi důležitou roli. Nyní eh, se snažíme, aby tyto bondy, které jsou vydány eh, pro konkrétní projekt, a jsou to dlouhodobější bondy, například u Kalejského přístavu, tak tady je vlastně eh, také eh, o eh, to upisování těchto bondů. Čili my se snažíme vytvářet jakési to vhodné prostředí právě pro tyto dlouhodobé bondy a zapojit institucionální investory. Čili na tom se pracuje, je to velice důležité. z hlediska eh, těch eh, tedy eh, pilotních záležitostí. Myslím, že v této chvíli můžeme říci, že jsme v jakési laboratorní fázi. Čili ten, ta největší novinka je ten blending call a jde o mm, to, aby byl vzbuzen maximální zájem. A očekáváme, že e, získáme z toho množství zkušeností, což znamená, že v příštím finančním období přijdeme e, s novým instrumentem, který právě z těchto zkušeností e, vyplyne. jak to bude v praxi vypadat eh, v současné době až do července, to uvidíme. A potom vám bude druhá fáze od července dále. No tak uvidíme, jak to bude fungovat. Metodika je jasná, ta, ta myšlenka je také jasná a co se týče eh, detailů, tak eh, to tady uvidíme. Merci beaucoup, messieurs les coordinateurs. Děkuji. Děkuji za prezentace. Takže končíme teď. Samozřejmě pokud máte ještě něco dalšího, můžeme to vyřešit přes e-mail. Tím končí naše zasedání. Jen vám chci říct, že příští zasedání výboru se bude konat 10. dubna. A to od 15 hodin. Děkuji, uvidíme se brzy. Naschledanou.